nás navštívit dva ministři slovenské vlády. Děkuji. Ano, děkuji. Já podobně jako paní Kepada, pan Fos, chci poděkovat za to, že se nám podařilo oba, obě dvě eh, témata zpracovávat, eh, otevřít prostě okamžitě, současně tedy. Neměli bychom zapomínat na to, co, o co tady vlastně jde. A paní kolegyně má pravdu, jestliže říká, že se nacházíme na růstovém trhu a v žádném případě tento trh eh, nechceme příliš svazovat a zatěžovat. Eh, eh, máme, mám tady dvě čísla která o tom hovoří. Pouze 12 prodejců a obchodníků prodávají online do zahraničí a pouze 15 spotřebitelů si nakupují zboží ve zahraničí. Čili eh, tady tato čísla sama říkají velice nahlas, jaký potenciál je tady nevyužitý. Čili potřebujeme jednoduchá, jasná, srozumitelná pravidla. A to tak, že jak spotřebitel, tak také obchodník, malý i velký, musí mít důvěru v obchodování online a nemusí pořád přemýšlet o tom, eh, jaká práva mám já a jaká práva má ten obchodník eh, z vedlejší země. Když se nám podaří toto, tuto důvěru nastavit, eh, pak teprve bude jasné, jak velký potenciál má eh, tedy tato právní úprava. Máme tady dva texty a eh, bylo by dobré, kdyby to nebyly dva naprosto odlišné texty. Směrnice, na které pracuji, tak tam jsou také čísla eh, ohledně třeba eh, záruční doby a tak dále. A eh, tady v žádném případě není zatím úmysl nějakým způsobem omezovat práva spotřebitelů. Když už hovoříme o právě spotřebitele, tak hovoříme o spotřebitelském právu jako takovém, ne jednotlivá práva. A teď jde o to, eh, jestli mít nebo nemít eh, eh, tatež, prá, tatáž práva ve své 28, celé 28. A pokud to nesjednotíme, tak prostě tady ta důvěra nebude. Buď to bude 28krát to samé, anebo tomu lidé nebudou věřit. Z toho vycházím z toho vycházím a to jsem také zapsal do pracovního dokumentu. A je to také proto, že de facto i časově jsme ten harmonogram sladili mezi oběma výboru a také postupujeme eh, se stejnou chronologií. Já tedy vítám, že ze strany komise je zde patrný Eh, patrné úsilí vytvořit eh, eh, toto, toto důvěru. My v současné době v Evropě máme šest různých záručních dob, a to znamená šest různých úrovní ochrany spotřebitele. A to jsou samozřejmě překážky fungování společného trhu. Takže co s tím? Musíme najít 28 stejný pravidel, tak aby to ovšem eh, pro spotřebitele byl přínos, nikoli na jeho úkor. To je náš úkol. Takovýto kompromis musíme nalézt. A eh, teď ta osma dvacítka, která má, měla by mít eh, stejná práva pro všechny, tak by to mělo být nejenom v té digitální oblasti, ale také myslím, že bychom neměli rozlišovat mezi tím, jestli se nakupuje online nebo offline. Ať už tedy si jdu pro ten telefon nebo džíny do obchůdku, anebo online, mělo by to být stejné. My teď čekáme na eh, refit, na kterém pracuje komise a měla být hotová za dva týdny. A to nám dá údaje, se kterými už se dá pracovat. A také uvidíme, co to znamená pro oblast offline. Jestliže se spotřebitel rozhoduje, jakým způsobem nakupovat, tak eh, aby nemusel nebo nespekuloval, koupím to raději tak nebo onak, protože tady mám více práv než v tom druhém případě offline a online prostě musí být definovány stejně. Stupeň harmonizace, taky jsem o tom už hovořil. Jsem samozřejmě pro maximum harmonizace. To je de facto ta rovnováha mezi právě, jež musí být vydefinovány. Ale pokud tuto harmonii nenalezneme, pokud zůstane každý u svého práva, tak potom už nemusíme dělat nic proto je důležité, abychom nacházeli inteligentní řešení. A to řekla paní Kalás a to řekla také Vicky. Eh, zde hovoříme o oblasti, kde dominují malé podniky. A jestliže je zničíme tím, že vymyslíme pravidla, která jsou prostě nesmyslná, nedodržovatelná a tak to je zbytečné. Čili je třeba chránit ty malé. To je určitě přístup EPP, snad také socialistů, ale de facto eh, je to eh, také eh, v důležité pro podniky, pro ty, kteří nacházejí a vymýšlejí nové produkty. Takže pokud si budeme počínat moudře, můžeme rozvíjet potenciál. Co se týče lhůt, tak eh, komise by chtěla eh, obecně dvou letou eh, záruční lhůtu, ale také to důkazní břemeno a jeho obrácení také chce prodloužit na dva roky. To je, myslím, trošku moc tady si myslíme, že právě eh, ti malí hráči s tím budou mít potíže. Čili eh, v této oblasti žonglujeme. A přesto si myslím, že je dobře, že jsme se shodli na eh, působnosti těchto předpisů a de facto musíme ještě upravit také možná nápravná opatření. A když tady máme tu klauzuli domněnky, je, zde tedy eh, jde o digitální zboží nebo hmotné zboží, to, je to přiklonit se k tomu digitálnímu způsobu, tak to, myslím, to je dobré. Ale Eh, jestliže tady si koupím nějaký předmět a teď si ho chci updateovat novým softwarem, tak eh, tím se eh, změní situace. Ale když je prostě ten produkt jenom nějak vadný a předpokládám tedy, Eh, že je to digitální záležitost, vycházím z tohoto předpokladu, tak tím pádem se dostáváme také do té mojí digitální oblasti. Možná, že se trošku opakuje, ale jde o jasná pravidla, přehledná pravidla. Eh, Amazon, Zalando, Alibaba, ti opravdu eh, budou velice sledovat Eh, co tady eh, eh, děláme, ale v podstatě oni mají svůj obchodní model a moc je to neovlivní. Nicméně, pokud jde o ty malé, o ty, kteří chtějí začíst, tak ty potřebují jasná pravidla. Nemůže to být nic komplikovaného. Prostě musí se vědět, ano, mám tady ručení dva roky, ano, to jsem schopný zvládnout, dobře. Takže to jsou útesy, mezi nimiž manevrujeme naše plavidlo. Eh, zatím tedy ta rozumná míra rovnováhy tam je a ještě jednou bych chtěl poděkovat kolegům Fosovi a Gebhartové, ale také všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli. Děkuji a těším se na spolupráci. Dobře, takže teď nevím, jak to uděláme, protože máme vlastně už jenom asi 10 minut. Takže rychle dám slovo řečníkům. Lucy Anderson jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych velice poděkovat panu Arimontovi za pracovní dokument, který představil a také i za další práci, kterou odvedl a i ostatní. Jsem velice ráda, že jsme dosáhli určité míry schody na rozsahu působno- na tom, že tedy ta, ten rozsah působnosti i tedy si myslím, že to načasování je dobré. Pane eh, Ademonte, já si myslím, že to není tak, že SAD je nějakým způsobem daleko od EPP. My chceme také, aby ta legislativa byla pro uživatele a také, aby podporovala inovaci. Eh, v tom s vámi naprosto souhlasíme. A také i v tom, že máme chránit práva spotřebitele a že chceme zaručit, aby zde byl koherentní přístup. Velice se mi líbí váš odstavec, který se týká harmonizace, kde říkáte, že opravdu jsou zde velké, zde velké napětí, zda tedy od té minimální až po tu maximální harmonizaci, ale já jsem přesvědčená, že jak za SAD, tak i obecně si myslím, že snad najdeme nějakou cestu, nějakým kreativnějším způsobem, jak tu legislativu vlastně učinit takovou, aby vlastně to všechno obsáhla musíme být velice eh, obezřetní ohledně toho, o to rozsahu působnosti i ohledně těch všech podrobností. Dále, jaký bude další vývoj Spojeného království. Myslím si, že už teď eh, i v legislativě eh, Spojeného království máme dobré precedenty, třeba legislativa z roku 2015, takže to si myslím, že rovněž nám může pomoci v naší práci. Potřebujeme i další výzkum a jsem ráda, že i mimo tento výbor se vedou určité diskuse, Ehm, aby zde také bylo více statistiky a více výzkumu, což nám rovněž pomůže v naší práci. Myslím si, že je to zcela pravda, že potřebujeme výsledky refitu co nejdříve. Chtěla bych apelovat na komisi, prosím vás, neotálejte s tím. Ehm, takže děkuji ještě jednou za dobrou práci. Budeme to velice pozorně sledovat, jak to bude dále probíhat a doufáme, že ten konečný výsledek bude úspěšný. Děkuji nyní Annelien von Bosselt. Děkuji, Vicky. Já bych také chtěla poděkovat kolegovi Paskalu za pracovní dokument, který připravil. Myslím si, že se zabývá všemi těmi zásadními body diskuse. A tím, že zde máme k dispozici pracovní dokument, tak eh, pak eh, máme zjednodušenou situaci. Můžeme to obrat, mm, probrat bod po bodu. Vidíme, jaká je situace v těch jednotlivých věcích. Je to pravda, že vlastně ty dvě, ty dvě legislativy jsou vlastně určitým balíčkem, které společně zlepší ochranu spotřebitele. Je ještě zapotřebí učinit trochu práce, aby se to všechno vydařilo. Já bych chtěla jenom projít mm, přes pár věcí. Takže co se týče rozsahu působnosti, Myslím si, že je důležité to, co jsi říkal, a musí to být jasný přístup, musí to být také přístup, který bude funkční v budoucnu. Měli bychom se zabývat internetem věcí. Souhlasím s tím, že prostředí online i offline by se mělo řídit stejnými pravidly. Pak ten přístup k těm vadám. Myslím si, že je důležité, aby ta možnost ještě zůstala otevřená. a uvidíme tedy, jak eh, zase můžeme řídit tímto přístupem nebo ne. Ale je důležité, aby to opravdu všechno bylo hlavně v zájmu spotřebitele. No a co se týče harmonizace, je důležité, aby se vlastně jste ne, neuplatňovalo to vyšperkovávání legislativy z domácích stran. A pro biznis je důležité, aby mohli eh, stále nabízet své určité záruky a pokud by třeba mohli ještě mm, nabízet silnější záruky, také je důležité rozlišovat mezi novými a použitými výrobky. Myslím si, že asi byste neměla být stejná lhůta, stejné ty lhuty, záruční lhuty pro nové i použité výrobky. No a co se týče té, toho důkazního břemene a toho obrácení, já bych byla raději pro jeden rok než pro dva roky. Myslím si, že v tom návrhu komise je něco trochu nerozumného. Mm, hovoří se o tom, že podniky eh, vlastně by měly poskytnout očkodnění ještě předtím, než obdrží ten produkt eh, zpět od spotřebitele. Já si myslím, že by to bylo asi takové trochu chaotické, zejména pro ty menší podniky tento způsob, eh, pokud tedy vlastně by museli zaslat eh, kompenzaci nebo nový produkt ještě předtím, než dostanou zpět ten eh, vadný výrobek. No a co se týče tedy možnosti náhrady anebo opravy, já si myslím, že spotřebitel vždy si raději přeje, aby ten výrobek byl nahrazen, aby vlastně získal rovnou eh, bezvadný výrobek, než nechce čekat, než dojde k té opravě. Myslím si, že i o tom bychom měli ještě vést debatu. Děkuji ještě paní Kalas. Ještě. Eh, děkuji, já bych také chtěla poděkovat eh, zpravodaji za to, že trochu poskytnul ještě delší lhutu na předlokování posměňovacích návrhů. A k tomuto samotnému dokumentu abych chtěla říct si následující. Souhlasíme tím, že se to vlastně musí, že tam musí být stejné podmínky jako pro zboží, které se prodává offline. A pokud tam budou rozdílná pravidla, tak to musí být řádně odůvodněné, pokud je tam nějaká, nějaké specifické okolnosti. Ale pokud komise nebude mít žádná odůvodnění pro, te, pro ty rozdílné režimy, tak si myslím, že bychom to takto měli prosazovat. A co se týče harmonizace, té míry harmonizace. Trochu chápu mm, zdráhavost zpravodaje, kterou vyjádřil ohledně té plné, úplné harmonizace. Komise často mm, má takovou touhu stanovit jednotné právo mm, v té oblasti smluv a aby se tedy nebylo těch 27 nebo 28 navrhu. Já si myslím, že bychom měli se vydat tou cestou plné harmonizace. No a pak, co se týče těch eh, zabudovaných systémů, já už mám vlastně, už jsem vlastně se k tomu trochu vyjádřila u toho minulého návrhu, o, těch, eh, o tom vadném zboží, o tom teď nechci hovořit. No a pak jsou tam ty záruční lhuty, nebo záruční doby a doba, kdy vlastně může tedy zákazník eh, zaznamenat eh, tu, tu vadu. Mm, ptáte se velice eh, dobře, jak vlastně komise přišla k tomu číslu těch 30 dní. Je to tak ve, ve většině členských států, nebo jak to je, nebo 36 dní. A už jste zaznělo, že si musíme také mm, uvědomit, jak se chová spotřebitel, že spotřebitel většinou chce spíše rovnou nahradit ten vadný výrobek. Pak je tam tedy ta povinnost, eh, nebo tedy možnost pro zákazníka informovat prodejce o vadě, že, tam, že to je nějak do těch dvou let a jinak, že spotřebitel musí eh, informovat, pokud ta doba bude jiná. Ale já si myslím, že u většiny zboží tam vlastně půjde o takové opotřebení, nebo že tedy tam, pokud se to zboží bude um, používat, já nevím, jestli opravdu ještě po dvou letech bude možné dokázat, že to zboží bylo vadné. Já si myslím, že ta lhuta je příliš zbytečně dlouhá, ale možná, že komise má na to proto nějaký důvod a možná nám to i vysvětlí. No a co se týče právních záruk, potřebujeme takové záruky, které budou spravedlivé pro spotřebitele, ale i pro ty podniky. Myslím si, že bychom tam ještě měli nechat určitý prostor i pro ty obchodní záruky protože to se může, může se dostat různými marketingovými e, nástroji. Třeba, že ta firma může říci, že někomu, že třeba bude nabízet delší ty záruční lhuty. Takže mm, myslím si, že bychom to neměli úplně mm, jak neumožňovat. A pak ještě o obchodních zárukách, to je eh, v odstavci 5.4. Eh, komise umožňuje členským státům stanovovat ještě jiná ustanovení, ale pokud tady komise usiluje o plnou harmonizaci, tak nevím, proč je tam toto konkrétní ustanovení v tom návrhu komise. Děkuji. Dennis, no. Um... Nikdo za zelené, za EFDD. Andreas, prosím tedy, a ještě Maria omezte se na minutu. Ano, stručně. Já si myslím, že tato výměna byla velice užitečná a chci poděkovat Pascal eh, za pracovní materiál. Otázka zní, co můžeme udělat pro to, abychom umožnili diverzitu, kterou potřebujeme na evropském trhu a který nám trh pro spotřebitelé nabízí. Je to diverzita produktů a ta by měla být k dispozici všem jednotlivým spotřebitelům. To je ta hlavní otázka a myslím si, že toho můžeme dosáhnout jiným způsobem než v minulosti, protože dříve bohužel panovala veliká neochota mezi obchodníky, ale vlastně i na straně eh, spotřebitelů, byť je tady Řím jedna, který je chránil. Takže myslím si, že tentokrát bychom to měli změnit, jinak eh, celé naše toto cvičení bude k ničemu a já tedy doufám, že budeme pokračovat v konstruktivní práci, tak jako doposavat. Děkuji. Děkuji. Nyní Eva, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, Paskalovi za vynikající pracovní dokument. Myslím, že jste vyslal zcela jasný signál, že chceme najít rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů a mezi pravidly pro podniky, podle nichž budou moci fungovat. Je správné, že chcete počkat na výsledky refitu, což myslím, že podporuje většina z nás. A důležité je eh, také ten přístup ke společnému regulačnímu rámci. Ten by měl nabízet maximální možnou harmonizaci. Myslím, že potřebujeme jasná pravidla ohledně schody a opravných prostředků, tak abychom mohli lépe ochránit spotřebitele. Když hovoříme o schodě, tak já jsem vyrozuměla z vašeho pracovního dokumentu, že se řídíte návrhem komise eh, ohledně obecného AKI o opravných prostředcích. Pokud jde o harmonizaci, to asi povede k, určitém, k určitým změnám v některých členských státech, ale obecně si myslím, že spotřebitelé si přejí získat výrobek, který mohou používat eh, a u něhož nebudou muset odstupovat od smlouvy v případě závady mít nárok na náhradu či opravu. Problematická část tady podle mě nastává v okamžiku, kdy se snažíme uplatnit časové lhůty a důkazní břemeno, článek 8, na, 8 a 14. Myslím si, že tyto dva články budeme muset ještě znovu probrat. A vy jste to už také říkal. Myslím si, že ty jsou zásadní pro nastavení správné rovnováhy mezi spotřebiteli a podniky. Takže zatím moc děkuji a zajímá mě, jak vyřešíte problematiku individuálních opravných prostředků, protože já s vámi souhlasím, že musíme, že nemá smysl zde řešit eh, kolektivní eh, očkodňování. Paní Grapiny, prosím. Děkuji. Pascal mě poněkud eh, zmátl na jedné místě. On řekl, že eh, spotřebitelská práva by mohla také poklesnout. Já tedy nevím, ale <coughs> já si myslím, že prostě z... Eh, omezovat práva spotřebitelů, to je naprosto nepřijatelné. Také tedy někteří kolegové říkali, že podle mm, jaksi práv spotřebitelů, podle velikosti se to dá také nějakým způsobem řešit, to nevím. My jsme výbor IMCO a bez ohledu na frakci, tak musíme pracovat na předpisech a na harmonizaci mezi členskými zeměmi, tak aby spotřebitel bez ohledu na to, kde si co koupí, zda je to velký podnik nebo malý podnik, aby prostě dostal stejná práva. Možná jsem to nerozuměla správně, ale v podstatě tady se říká, že by mohla dojít i ke eh, omezení těchto spotřebitelských práv. Ne, tam prostě musí mít stejná a nejde tady o nějakou šikanu eh, podnikatelů. Prostě, když má problémy, tak se mu musí pomoct. Děkuji. Děkuji, Andreas. Ah, thank you very much. Now, Pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Já mám sama ještě jednu otázku. Je důležité, aby eh, spotřebitelé měli také možnost eh, volby, nejenom ochranu a důležité a eh, určitě nelehké bude obrácení důkazního břemene. Teď bych předala slovo komisi a já si říkám, jestli pan Šváb nebo paní Gebhardt mě zastoupí, na předsednickém místě, abych mohla jít přivítat eh, slovenské ministry. Tak paní Gebhardt mě nechce zastoupit, co Andreasi? Já potřebuji jít přivítat na pět minut. Eh, tak Nikola. Nikola se chopí předsednictví a komise dostává pět minut, protože slovenští ministři tady eh, budou každou chviličkou. Děkuji, paní předsedkyně, to od vás velice laskavé. Já bych chtěl eh, říct, že se omezím ve svém vystoupení pouze na několik eh, bodů, které jsou důležité pro tento návrh, protože nemáme moc času a nejprve tedy zmíním eh, hranici mezi těmi dvěma návrhy. Vyslechl jsem si, co říkala paní Gebhardt, pan Foss, jak to vysvětlovali, to, co říkal pan Arimo, ohledně setkání stínových zpravodajů a já bych k, té, eh, k tomu umístění vady eh, řekl, že k tomu patří ještě určité eh, podmínky, kterými se řeší nejisté situace. Co je tady důležité? Není to ani tolik to, jak nastavíme tu hranici, kde bude probíhat ta hranice, ale aby ta hranice byla jasná. To je velice důležité a zdůraznili to také poslanci a aby to bylo do budoucna vyhovující. Takže v tomto ohledu jeden takový osobní návrh bych se do, dovolil k tomuto přístupu, jak ho navrhuje zpravodaj a stínoví zpravodajové. Pokud jsem rozuměl dobře panu Arimontovi, tak eh, to je hranice, o které i on hovořil eh, ve svém vystoupení. Takže když se podíváte na mm, ten přístup umístění vady, tak stále tam narážíte na problém, že spotřebitel na začátku sám musí zjistit, kde ta vada je, kde se nachází. A je pravda, že když dojde na uplatňování nároku vůči prodejci, tak prodejce může říci, ale ta vada je úplně jinde. Ale my se chceme vyhnout tomu, že by hnedka na začátku musel spotřebitel sám zjišťovat, kde se vada nachází. Jasnější tedy pravidlo by mohlo být takové, které by říkalo, že je to buď to, či to. A pokud jsem tedy dobře rozuměl panu Arimontovi, tak to neříkal, že by to mělo být pravidlo digitálního obsahu. To by bylo východiskem. A pak bychom mohli říci, pokud je vada někde jinde, tak prodejce může prokázat, že vada spočívá například v mechanické části. A tím pádem by bylo mnohem jasnější a jednodušší eh, uplatňovat eh, právo. A to si myslím, že by bylo výhodou. A zároveň bychom se tím pojistili do budoucna, protože tím bychom také zohlednili eh, rostoucí počet například domácích spotřebičů, které v budoucnu budou napojeny na internet. Těch bude určitě v budoucnu mnohem více. Takže to je první věc. A druhá věc, Minimální harmonizace versus plná harmonizace. Tak předně chci zdůraznit, že oba dva návrhy, ale hlavně návrh o digitálním obsahu, má vysokou míru ochrany spotřebitelů již nyní nastavenou. Zvláště v oblasti digitálního obsahu máme určitou nejistotu v členských státech ale není to taková situace, že by členské státy sami měly jasná pravidla ohledně digitálního obsahu. Jenom dva členské státy si k tomu schválili konkrétní pravidla a u ostatních eh, států platí obecná smluvní pravidla. Takže my jsme teď vlastně v situaci, kdy máme před sebou čistý list papíru, a hned na začátku můžeme nastavit vysokou míru ochrany spotřebitelů a nám se to daří eh, zajistit právě v tím návrhem o digitálním obsahu. Ale zároveň musíme mít na mysli to, co řekla paní Paunová, že nakonec se budeme muset dohodnout. Musíme mm, dojít ke schodě v parlamentu a také v radě. A my už máme zkušenosti eh, se směrnicí o ochraně spotřebitelů, kde nakonec to možné nebylo, schoda možná nebyla a my se musíme této zkušenosti vyhnout pro tentokrát. Takže musíme přijít s balíčkem, který umožní dosáhnout konsenzu nejen v parlamentu, ale také v radě. A ještě ze stejné oblasti, toto je součástí strategie digitálního digitální agendy. My si přejeme vyšší spotřebitelskou ochranu pro zvýšení důvěry spotřebitelů, ale cílem také je navýšit inovace a využít lépe rostoucího faktoru jednotného digitálního trhu ve prospěch celého hospodářství. A tady je jedna věc, která je velice důležitá a někteří z vás to už zmínili, paní Ford, paní Kalas, pan Arimont, tedy, že bychom měli podporovat malé a střední podniky a malé startupy. pokud půjdeme cestou kumulativního schromažďování všech eh, pravidel pro ochranu spotřebitelů ve všech členských státech, tak toho nedocílíme. Naopak, my musíme sice zajistit vysokou míru ochrany spotřebitelů, ale jak řekl pan Arimont, musí to být 28krát eh, eh, tatáž ochrana, protože pokud takových pravidel nedocílíme, kdy vlastně budou stejná v 28 členských státech, tak stejně s tím vzniknou nadbytečné náklady pro podniky a nezvýšíme důvěru spotřebitelů, protože nedosáhneme jednotného souboru pravidel pro všechny a tím pádem nedosáhneme ani stanoveného cíle tohoto legislativního návrhu. Takže prosím o plnou harmonizaci pro jediný soubor pravidel pro všech 28 členských států, protože jedině tehdy naplníme stanovený cíl, ale s tím, že zároveň nastavíme vysokou míru ochrany spotřebitelů. A úplně poslední věc, eh, GDPR, toto nařízení o ochraně údajů. Já si myslím, že GDPR musí platit a musíme to jasně říci. Na tom se všichni asi shodneme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji zástupci Evropské komise. A nyní se chci zeptat, zda pan zpravodaj by se nechtěl vyjádřit. Stručně eh, ministři čekají. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za zajímavé myšlenky, nápady a doufám, že budeme nadále spolupracovat konstruktivně tak jako dosud a přeji vám všem příjemné léto. Děkuji. Děkuji. Um, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Peter, this is Ladies and gentlemen, please could you find... Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se co nejrychleji našli místo a usadili se a pokud nemáte zájem o účast na dalším jednání, tak eh, prosím opuste sál. Děkuji. Nyní máme před sebou velice zajímavý bod, protože tu máme místo předsedu vlády Slovenské republiky a ministra hospodářství Slovenské republiky, pana eh, Pellegriniho a pana ministra Žigu. Vítejte. Místo předseda vlády Pellegrini odpovídá také za investice a inovace, za inovační společnost, eh, což souvisí s naší prací na digitálním jednotném trhu. Můžeme tedy obecně diskutovat eh, o této záležitosti a obecně o jednotném trhu eh, s panem ministrem Žigou. Oba dva vás tady velice srdečně vítám. Je mi velkou ctí, že tady mám za svého předsednictví poprvé možnost najednou přivítat eh, dva ministry. Oba dva vystoupíte s úvodním prohlášením a následně proběhne diskuze se zástupci politických stran a uvidíme, kolik budeme mít času. Máme eh, do půl jedné a vím, že kolegové určitě budou mít řadu podrobných eh, otázek. Takže pak vás poprosím také o podrobné odpovědi. Pánové, tak nejprve vystoupí pan Pellegrini, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji i pro nás. Je to poprvé vůbec eh, v naší historii, kdy takto máme možnost eh, vystoupit v této funkci. Paní předsedkyně vážení poslanci Výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitelů, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že dnes mohu vystoupit jako místo předseda slovenské vlády ve vašem výboru zastupující zemi, která vůbec poprvé má tu čest eh, předsedat Radě Evropské unie v příštích šesti měsících. Dnes jsme svědky neustálé změny jak eh, ve fyzickém světě i světě online. A tato svět tato změna mění svět, v němž žijeme a pracujeme, ale vyvíjí to tlak také na nás, na politiky, abychom vrátili občanům důvěru v demokracii, v kompetenci veřejných institucí a dokonce i v samotný evropský projekt. Jedná se o změnu, která slibuje obrovské technologické průlomy, nárůst občanské účasti na procesu rozhodování úřadů, ale je to také změna, která přenáší rozsáhlé eh, ekonomické eh, změny, jež, jež se nás přímo dotýkají. Kromě krize eh, eh, v souvislosti s uprchlickou krizí a teroristickými útoky se budeme muset také vypořádat s bezprecedentní situací po britském referendu. Přebíráme tedy předsednictví v obtížné době a tak je potřeba vidět také příležitosti tam, kde ostatní vidí pouze rizika a nebezpečí. Je potřeba, abychom byli silnější, lepší a pokud možno také jednotnější a to rovněž v nové digitální éře. Musíme přinést komplexní pozitivní program pro naše občany i podniky. Po letech hospodářské stagnace a digitálního eh, rozkolu vidíme zlepšování v oblasti kvality života a práce. A proto chci zdůraznit, že to, co uděláme nebo neuděláme v oblasti agendy pro digitální jednotný trh, bude mít zásadní dopad na vývoj v příštích letech. Priority slovenského předsednictví zahrnují čtyři hlavní oblasti, kde jednou z nich, eh, jednu z nich už jsem zmínil. Je to digitální jednotný trh v kontextu moderního jednotného trhu společně s energetickou unii. A další tři oblasti se soustředí na ekonomicky silnou Evropu, udržitelnou migračně azylovou politiku a globální zapojení Evropy. Já bych teď eh, využil toho, že mám možnost vystoupit ve vašem výboru a předložil vám naše plány, vážení poslanci. Jsme si vědomi toho, že národní parlamenty a Evropský parlament sehrávají v našich demokraciích zcela zásadní úlohu. Je to toto místo, jediné místo, kde národy 28 členských států jsou přímo zastoupeny a kde se řeší evropské politiky a proto se velice těším na vzájemnou spolupráci eh, s vámi v příštích měsících. Už jsem měl tu možnost eh, s některými poslanci se osobně setkat ještě před eh, převzetím předsednictví a tak věřím, že budeme efektivně přispívat posilování ekonomické ekonomiky Evropské unie a zároveň, že přispějeme k modernizaci a prohloubení digitálního jednotného trhu v prospěch celé Evropy. Já věřím, že komise rada i vy poslanci Evropského parlamentu eh, se asi shodnete na tom, eh, čeho si přejeme dosáhnout. Slovenské předsednictví se bude maximálně snažit, eh, aby docílilo efektivní spolupráce mezi všemi institucemi. Pokud je o naše dnešní zasedání, zmíním některé obecné záležitosti a hlavní zásady a priority slovenského předsednictví pro agendu digitálního jednotného trhu a pak můžeme diskutovat o hlavních úkolech, které nás čekají. Slovenské předsednictví chce naplnit cíle digitálního jednotného trhu, tak jako o tom hovoří Evropská strategie a budeme řídit členské státy s tímto směrem. Myslíme si, že DSM, tedy digitální jednotný trh, je axiomem pro Evropskou unii pro příští roky. Je to legitimizace digitálního hospodářství jako nového ekonomického sektoru, který je zdrojem inovací a růstu, kromě těch zdrojů tradičních. Tím, že uspůsobíme strategii pro DSM, tak se můžeme vymanit z pokrizové ekonomické stagnace. My jako evropští vůdci musíme akceptovat a podpořit nové digitální inovace, abychom lépe ochránili lidská práva a podpořili tvorbu pracovních míst a růst. Současný regulatorní proces, tak jak funguje, je potřeba v Evropě upravit, aby byl méně časově náročný a technologicky neutrální. Chceme být eh, Eh, spravedlivým vyjednavačem a sladěvat postoje jednotlivých zemí. Naším cílem je postoupit eh, s ambiciozními cíly v oblasti DSM, aniž bychom obětovali přidané hodnoty. Musíme dobře porozumět tomu, co je v sázce, pokud Evropa nedokáže projít transformací směrem ke kontinentu, který je moderní a dokáže přilákat inovátory a podnikatele z celého světa. Co je stejně důležité, je, že Nesmíme zapomínat, eh, jak zásadní je šířit myšlenky eh, iniciativ DSM eh, veřejnosti. Občané a podniky v Evropě musí vidět hmatatelné výhody, které mohou snadno získat. A tak nedávné návrhy, jako například návrhy o elektronickém obchodování, o geoblockingu, ochraně spotřebitelů, doručování balíků a kontraktů online nebo ohledně přeshraniční přenositelnosti obsahu online. To budou naše činnosti, kterým se budeme věnovat, ale nezapomeneme také na telekomunikace a informační společnost, kam spadá problematika elektronické zprávy, eh, kyberbezpečnosti a harmonizace spektra v eh, kmitočtu 700 MHz a také roamingové poplatky. A teď, eh, jaké jsou naše ambice, konkrétně geoblocking? V březnu letošního roku Evropská komise publikovala původní zjištění o častých eh, postupech eh, geoblockingu, čímž to pádem eh, spotřebitelé nemají možnost nakupovat zboží a digitální obsah stejným způsobem v EU. Dostali jsme odpovědi o 1400 obchodníků a poskytovatelů digitálního kontaktu v Evropě a naznačuje to, že geoblocking je běžnou praxí. 38 spotřebitelů respektive obchodníků a 68 poskytovatelů digitálního obsahu uvádí, že blokují spotřebitele z jiných členských států, takže geoblocking to bude naší prioritou. Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé, který, kteří chtějí nakupovat v jiné zemi EU, ať už online nebo osobně, nebyli diskriminováni oproti eh, místním nakupujícím, pokud jde o podmínky, mm, smluvní podmínky, ceny z důvodu DPH či jiných. Abychom se vyhnuli tomu, že pro firmy to bude nepřeměřená zátěž, tak nařízení nestanoví povinnost dodávat zboží napříč Evropskou unii a výjímá také malé podniky, které spadají do národních prahů DPH eh, z určitých eh, ustanovení. Naším cílem je spolupracovat s malckým předsednictvím a připravit eh, společný základ eh, pro další jednání a dosažení obecného postoje v Radě. Teď ochrana spotřebitelů. Přeshraniční spolupráce donucovacích orgánů zatím není dostatečná a eh, přetrvávají překážky. Na druhé straně jeden z předpokladů pro vytvoření jednotného digitálního trhu je efektivní systém prosazování spotřebitelských práv ve všech členských státech. Tento systém by měl přispívat k posílení důvěry spotřebitelů v přeshraniční onlineové nákupy a snížit náklady, které nejsou fair. Přejeme se rovné zacházení se všemi spotřebiteli v Unii, jak online, tak offline a také to, aby podniky mohly plně těžit z výhod jednotného digitálního trhu. Tento návrh teda větší pravomoci národním donucovacím orgánům, aby mohli prosazovat účinněji práva spotřebitelů, zejména když nakupují přeshraničně. Vítáme, že v případě mm, porušení komise bude mít možnost koordinovat společné kroky s národními donucovacími orgány a zastavit tak tyto postupy. Tím budou rychleji spotřebitelé ochráněni a zároveň ušetříme čas i zdroje členským státům i firmám. Slovenské předsednictví chce pokročit s vyjednáváním ohledně tohoto návrhu a budeme pracovat na tom, abychom dosáhli obecného postoje rady v rámci našeho předsednictví a tak by mohli naši malčtí eh, přátelé pak ve vyjednávání s parlamentem pokračovat. Pokud jde o digitální obsah, tak smlouvy na dodávku digitálního obsadu, obsahu a online prodejů, to jsou velice důležité prvky strategie DSM. V roce 2015 méně než 16 evropských eh, zákazníků online si objednalo služby či zboží online z jiné evropské země obecně. Přezhraniční elektronický obchod eh, funguje pod potenciálem, a to z důvodu řady překážek, ať už jsou to překážky právní povahy nebo ochrany spotřebitelů, anebo zkrátka nejasné a komplikované prostředí. Takže právo vrátit vadný eh, spotřebič nakoupený online, to už je samozřejmě možné, ale vrátit digitální obsah, to už tak jednoduché není. Nejsou tady žádná pravidla ohledně toho, jak by se mělo poskytovat, když se zákazník koupí například film nebo software online, ale pak není spokojen, protože hm, například obraz toho filmu je špatný nebo v softwaru vůbec nefunguje. Takže chceme podpořit eh, elektronické obchodování přeshraničně, ale zároveň zvýšit důvěru spotřebitelů. Slovenské předsednictví chce pokračovat v jednáních na základě nedávno eh, revidovaného společného nizozemsko-slovenského návrhu. Chceme dosáhnout eh, alespoň částečného obecného postoje v Radě, eh, pokud jde o směrnici o digitálních o smlouvách na digitální obsah. Pokud jde o tu druhou směrnici, což jsou smlouvy, které jsou prodávány na dálku, smlouvy o zboží prodávaném na dálku, tak tady chceme eh, zahájit, a už jsme tak vlastně učinili, hloubkový průzkum nařízení, jakmile bude RIFIT eh, ukončen, což bude asi v září. Doručování balíků. Abychom podpořili růst elektronického obchodování přeshraničně, tak je třeba zlepšit transparentnost cen při přeshraničním doručování balíků, snížit cenu doručování zejména u malých balíků a zajistit interoperabilitu mezi různými Eh, subjekty, hospodářskými subjekty, které se podílejí na přeshraniční dopravě. Tady nejcitlivějším tématem je nepřímá a cenová regulace, která může vést k nežádoucím negativním sociálním dopadům z hlediska značně nižší zaměstnanosti v logistice a doručování. Otevřené záležitosti zatím jsou eh, vyjasnění působnosti nařízení. Slovenské předsednictví bude tedy pokračovat v diskuzích a chceme dosáhnout obecného postoje v Radě. Pokud jde o přeshraniční přenositelnost obsahu online, tak zde chceme dosáhnout řešení v oblasti celoevropské přenositelnosti služeb eh, s obsahem onlineových obsahových služeb. Proto je nutné vyjasnit pravidla pro poskytovatele obsahu online, tedy obsahu, který je chráněn autorským právem a dát právní eh, jistotu uživatelům digitálního obsahu přeshraničně. Je třeba vyřešit eh, rozdíly v digitálním a fyzickém světě, příslušné eh, záležitosti související s autorským právem. Pokud je o současný návrh ohledně nařízení o přenositelnosti, tak doufejme, že tak, tak vítáme obecný postoj z května 2016. My si myslíme, že to je správná rovnováha, která nám eh, umožní nastavit správnou rovnováhu mezi přenositelností a také ochranou nositelů práv. Teď se těšíme na zahájení trialogu s Evropským parlamentem. K tomu dojde v říjnu a doufejme, že během prvního čtení dosáhneme, eh, dosáhneme schody. Co se týče dalších legislativních návrhů, které jsou také důležité pro plné fungování jednotného digitálního trhu, tady bude předsednici usilovat o politickou dohodu s Evropským parlamentem, pokud jde o harmonizaci spektra eh, u kmitočtu 700 MHz, čímž uvolníme obrovský potenciál pro eh, širokopásmové wireless připojení. Eh, vyloučení roamingových poplatků, to je také velice důležité pro evropské občany, takže i zde chceme docílit eh, posunu. Budeme se zaměřovat na dosažení obecně, obecného postoje a pokud možno zahájení trialogu s Evropským parlamentem. A v neposlední řadě jsme připraveni schválit eh, akční plán pro elektronickou zprávu a také nedávné sdělení o kyberbezpečnosti. Slovenské před předsednictví chce vytvořit podmínky pro další diskuzi o iniciativách v oblasti DSM, například eh, volný eh, tok údajů a tak dále. Také chci říct, že strategie DSM je velikou příležitostí, jak eh, vyhrát druhé kolo boje mezi institucemi, pokud jde o platformy online. Onlineové platformy sehrávají klíčovou roli v ekonomickém růstu a inovacích, protože Eh, mají obrovský potenciál a tady musíme lépe propojit eh, prodávající a nakupující. Myslíme si, že onlineové platformy budou konkurenceschopnější v eh, Evropě v budoucnu, zejména v oblastech jako je doprava, výroba, energetika, zdravotnictví. A tak vydáme pozici Evropské komise, která mm, nastínila zacílený přístup na základě jasných zásad. Také souhlasím s tím, že řízení a včasné zpracování agendy pro digitální jednotný trh. To je společná odpovědnost jak parlamentu, tak rady a komise, tak jak o tom hovoří Evropský parlament ve svém usnesení o DSM z ledna 2016. Vážení poslanci, naše představení Předsednictví je připraveno s vámi spolupracovat na našem společném evropském projektu a otevíráme tak prostor pro nové myšlenky, kreativní řečení, řešení a plodné diskuze. Děkuji. Dobře, a nyní vítám pana ministra hospodářství, pana Petra Žigu, který rovněž vystoupí. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslanci, váž, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Chtěl bych vám nejprve poděkovat za to, že, jsme, že jste mě přizvali na zasedání vašeho výboru, abyste mohl představit priority slovenského předsednictví. Chci říci, že to je opravdu velká čest a jsem rád, že se mohu podílet na tak důležitém okamžiku pro Slovensko, kdy se odehrává vlastně první slovenské předsednictví Rady Evropské unie. Eh, evropští občané by měli být v centru všech evropských programů a myslím si, že pokud budeme mít na mysli, tak se nám to podaří. Slovenské předsednictví si je dobře vědomo významu Evropského parlamentu a proto považuji za závažné a životně důležité spolupracovat s Evropským parlamentem, protože jste jedním ze spoluzákonodárců, abychom společně mohli hledat společná eh, evropská řešení, z nichž bude mít prospěch jak evropský občan, tak i evropský podnik v celé Evropské unii. Chceme lepší a prohloubenější a spravedlivější jednotný trh, který má vytvořit nová pracovní místa, podpořit produktivitu a také zajistit atraktivní prostředí pro investice a inovace. Evropa může přinést rozdíl tím, že eh, realizuje jednotný digitální trh a také i prohloubí jednotný trh pro eh, výrobky a služby a čím také opět vytvoří pracovní místa a podpoří inovace. Pro nás je tedy důležitým partnerem váš výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Už jsem se setkala s různými poslanci vašeho výboru eh, během mých eh, návštěv v Bruselu a Štrasburku a také se těším i na budoucí úzkou a plodnou spolupráci. Dovolte mi dnes eh, představit hlavní priority, které má slovenské předsednictví v oblasti konkurenceschopnosti. Pak eh, také budu hovořit o dalších tématech společného zájmu a rovněž se zmíním i o prioritách v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Slovenské předsednictví předkládá pozitivní agendu a chce prosazovat, eh, udržitelná řešení Eh, hlavními prioritami je ekonomicky silná Evropa a také moderní jednotný trh. Budeme mít tři navzájem propojené hlavní principy. Za prvé, chceme dosáhnout hmatatelných výsledků, chceme prokázat evropským občanům, že společné evropské projekty mají praktický dopad na zlepšení kvality jejich života. Za druhé, chceme překonat fragmentovanost. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout výsledků, které propojí více členské státy v rámci jednotného trhu. A za třetí, soustředěnost, zaměřenost na občana. Eh, pokud chceme Unii eh, přiblížit občanům, musíme být schopni přinést konkrétní výsledky a slovenské předsednictví chce také obnovit důvěru občanů ve společný evropský projekt. Já jako ministr hospodářství teď představím hlavní priority v oblasti konkurenceschopnosti eh, jednotného trhu a průmyslu. V oblasti jednotného trhu a ochrany eh, spotřebitele budeme i nadále prohlubovat jedný trh a také jednotný digitální trh. Jednotný trh pro zboží a služby je eh, jádrem evropské konkurenceschopnosti. Už od svého vzniku eh, v roce 1993 je hybnou celou evropské prosperity, posiluje konkurenceschop, hospodářskou soutěž, Eh, inovace, pracovní místa a také růst podniků a je také nabízí větší výběr pro spotřebitele na evropských trzích. Jsme si vědomi toho, že potřebujeme posílit důvěru spotřebitelů v jednotný trh a také je musíme motivovat, aby více eh, prováděli přeshraniční eh, obchodní operace. Proto také vítáme návrhy komise, které jsou v rámci strategie jednotného trhu a také jsme připraveni k tomu, aby, jednotný, aby vyjednavací proces ohledně jednotlivých, těch jednotných návrhů byl hladký. Jsem také eh, rád, že budu i předsedat schůze Rady pro konkurenceschopnost. Eh, budeme se soustředit na, na tyto legislativní um, zprávy. Takže zaprvé chceme odstranit eh, překážky, které jsou v elektronickém obchodu, chceme bojovat s neodůvodněným geoblockingem, který eh, neumožňuje zákazníkům mít přístup nebo nakupovat eh, z některých webových stranek z jiných členských států, takže to bude také hlavním cílem Eh, Rady pro konkurenceschopnost a doufáme, že v listopadu na radě získáme obecný eh, postoj. Rovněž chceme zjednodušit diskuse a dosáhnout obecného postoje v oblasti nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, což je zásadní, pokud chceme jednodušší, inteligentnější a rychlejší vymáhání pravidel jednotného trhu. Chceme také odstranit ty úplně nejvíce narušující překážky a eh, porušování pravidel. Dále v následujícím semestru se očekává, že budou eh, předloženy tyto věci. Za prvé, reforma notifikačního postupu v rámci směrnice o službách, dále informační nástroj pro jednotný trh a rovněž je zde téma pas pro poskytovatele služeb, což by mělo usnadnit podnikům možnost poskytovat služby v jiných členských státech, takže to také bude důležitý nástroj v tomto kontextu. Dále eh, budeme ehm, prosazovat diskuse na radě, které se týká různých nelegislativních věcí, jako je třeba takzvaná ekonomika sdílení, která rychle narůstá a e, v jednotlivých evropských e, zemích na to národní a místní orgány reagují rozdílnou e, legislativou, rozdílně regulačním přístupem. Vede to k fragmentaci a k nejistotě i pro ty tradiční poskytovatele. Může to také vlastně mm, narušit inovace, vytváření pracovních míst a růst. Proto potřebujeme, aby zde vzniklo nové regulační prostředí, které umožní těmto novým obchodním modelům eh, rychlý rozvoj, ale zároveň chceme také chránit spotřebitele a zaručit i spravedlnost v oblasti daní a zaměstnávání. Jsem také velice rád, že ještě posílíme jednotný trh Eh, a i, že ty, vy chcete posilovat jednotný trh a také vítám i to, co eh, Evropská komise v květnu eh, všechno navrhla v rámci komisí a politických frakcí v Evropském parlamentu. Nedávná krize v, ve ocelářství hm, a také i v jiných obavy z jiných průmyslů ukazují, že ne vždy navrhujeme úplně nejlepší regulační a obchodní prostředí, a ve kterém může průmysl vzkvétat. Chceme chránit evropský průmysl. Domníváme se, že průmysl musí i nadále hrát zásadní roli v našich ekonomikách, protože je to hlavní zaměstnavatel. Budeme také posilovat i cíle, které stanovila Evropská komise, to znamená, že 20 HDP z Evropy má pocházet z průmyslového odvětví. Budeme se soustředit na tři hlavní oblasti. Za prvé modernizace průmyslu, za druhé konkurenceschopnost a jeho mainstreaming a za třetí pozornost vůči energeticky náročným průmyslovým oborům sektorům, včetně ocelářství. A na programu bude i otázka udržení statutu tržní ekonomiky Číně. No a nakonec bych ještě chtěl zdůraznit, že zásadní Mm, podmínkou pro dobré fungování vnitřního trhu, růstu a pracovních míst je dobře navržené regulační prostředí. Žijeme ve světě, kde dochází k velkému, rychlému technologickému i digitálnímu vývoji, objevují se různá novátorská řešení a ty nové technologie a inovace přinášejí často vlastně výzvy pro mm, zákonodárce, někdy i určitá narušení těch klasických trhů. E, potřebujeme tedy legislativu, která bude dostatečně flexibilní, bude funkční i v budoucnu a také umožní inovace, musí ehm, ehm, být kvalitní nesmí také přinášet nadměrné zatížení pro podniky a musí být funkční. Zároveň zde musíme mít dobrou ochranu spotřebitelských práv, zaměstnanců a také ochranu veřejného zdraví i životního prostředí. To by stále mělo zůstat v centru snah eh, legislativy Evropské unie. Během slovenského předsednictví se zaměříme také na to, jak má být budoucí regulace eh, odolná vůči budoucímu vývoji, jak má být vlastně funkční funkční i v budoucnu a zároveň umožňovat nové inovace. Po závěrech rady z, eh, o tzv. Better Regulations května 2016 budeme rovněž ehm, pracovat na výměně osvědčených postupů a také i eh, provedeme zbývající věci, které se týkají interinstitucionální dohody o eh, lepší regulaci. Závěrem bych chtěla říci, že jsem velice rád, že mám příležitost vám tyto priority Mm, prezentovat a také, že vás mohu informovat i o práci, která probíhá. Máme zde například věci, na kterých pracujete i vy jako výbor IMCO, například revize směrnice o střelných zbraních, schvalování typu, doručování balíků, hnojivé výrobky, celní politika a další slovenské předsednictví. I my kolegové s vámi budeme na těchto věcech pracovat velice konstruktivně. Slovenské předsednictví bude usilovně pracovat. Chceme lepší právní úpravu, chceme pragmati- být pragmatičtí, chceme se soustředit na projekty, které přinesou přímý prospěch pro evropské občany, aby jejich důvěra v evropský projekt znovu narostla. Chceme být pro vás spolehlivým partnerem, chceme podporovat Evropskou unii a pomáhat eh, vývoji jednotného trhu. Zároveň spoleháme i na spolupráci s nizozemským a malským předsednictvím. Eh, chtěl bych rovněž poděkovat nizozemskému předsednictví, které bylo před námi za jejich úsilí a také za jejich dobrou spolupráci. Vážená paní předsedkyně, poslankyně, poslanci, ještě jednou vám děkuji. Těším se na plodnou spolupráci s Evropským parlamentem a také jsem velice, velice se zajímám o vaše názory na priority a na ambice slovenského předsednictví a také odpovím všechny vaše případné dotazy. Slovenská republika i my kolegové jsme připraveni, abychom se ze všech sil dokázali přinést ty pozitivní a hmatatelné výsledky v oblasti evropské konkurence konkurenceschopnosti i v ostatních eh, polích, kde je zapotřebí pokrok. Děkuji vám za pozornost. So much covered. Um, I'm going to... Tak to bylo velmi obsažné. Tak a nyní dám slovo uh, řečníkům za politické skupiny. Andreas Schwab. Eh, děkuji paní uh, předsedkyně, děkuji vám panem Seplegni, pane ministře Žigo byste nám velice podrobně představili, eh, čeho by chtěla dosáhnout slovanské, předsed, slovenské předsednictví v příštích měsících a čeho musí dosáhnout. Eh, my vám přejeme mnoho úspěchů a máme mnoho kolegů, kteří eh, se budou účastnit zákonodárné činnosti v příštích měsících a samozřejmě budou potřebovat také vaši podporu. Nechci eh, tedy příliš eh, dlouho hovořit o eh, digitálním trhu a zaměstnanosti a tak dále. Začnu s vámi, pane Žiko. Vy jste hovořil o takzvaném pasportu služeb a také ke službám, které zatím vlastně nebyly předloženy jako návrhy. Myslíte si, že se vám podaří dospět ke shodě v radě po předběžném jednání? Myslíte, že jsou zde nějaké pozitivní signály? Protože potřebujeme na společném trhu dále zjednodušovat služby, tak aby ti, kdo tam fungují legálně, mohli jednodušeným způsobem pracovat na přeshraničním trhu. A Totež tatáž otázka na pana Pelegriniho. Vy jste hovořil o celé řadě postupů a základním axionem digitálního společného trhu je to, abychom v celé 28, zatím 28 byli připraveni na tom pracovat. Možná, že nás brzy bude více, pokud se na Balkáně bude vývoj ubírat správným směrem. Čili otázka je, abychom byli ochotni eh, fungovat spolu, ne na národní úrovni, tak aby eh, ten rámec pro všech 500 eh, milionů občanů byl stejný. Vy jste, pane Pellegrini, už hovořil o, ne, už absolvoval velice obtížnou debatu. Jak tedy vidíte situaci v radě? A samozřejmě přeji vám co nejvíce úspěchů. Děkuji, Nikola Dante. Děkuji vám. Tak já bych chtěla poblahopřát panu vicepremiérovi a panu ministrovi eh, za to, že mezi nás zavítali, bylo to velmi užitečné. A taky vám přeji všechno nejlepší do vašeho předsednictví. Velice se na to těšíme. Je to vlastně poprvé, co Slovensko bude předsedat, takže snad eh, tady uvidíme nějaký, nějaký takový nový impuls, nové impulzy. Takže každopádně vám přejeme všechno nejlepší a těšíme se na to. Rád eh, bych zmínil několik eh, bodů a všechny pozitivní jste silně odhodláni pracovat na balíčku společného digitálního trhu. Pokud rada je skutečně motivována, aby na tom pracovala, tak to je velmi pozitivní zpráva. My si uvědomujeme, že objektivně samozřejmě nebude možné dosáhnout všech cílů, všech legislativních cílů během těch vašich šesti měsíců. tak to prostě bývá eh, v předsednictvích, eh, které se odehrávají v druhém pololetí. Eh, také my jsme měli takovéto předsednictví a prostě je to poněkud obtížnější z provozního hlediska než to první pololetí. Velice nás potěšilo, co jste řekl v této oblasti a také nás potěšilo, co řekl pan ministr Žiga k průmyslu. Toto je zásadní oblast, abychom nadále měli na paměti produktivní průmyslovou Evropu. Dále jste hovořil o té kolaborativní ekonomice. E, to je oblast, kterou právě teď řešíme. Komise se rozhodla zabývat touto oblasti. Já si myslím, že to je velmi důležité. Možná bych mohl navázat na několik věcí, které jste zmínili, zejména více harmonizace v evropské legislativě. V tomto výboru včera proběhla debata, ve které jsme konstatovali, že je mimořádně důležité, abychom eh, v těch 28 eh, státech Eh, neměli do budoucna 28 různých pravidel kolaborativní ekonomiky. Eh, to by bylo dobré, kdyby z toho rada také ujala. A eh, pak jsou tady dva body, které jste nezmínili. Kromě těch nových cílů, které máte stanoveny, máme ještě také jiná témata, která tady už nějakou dobu spí a možná je třeba je oživit. Mimo jiné hovořím o dozoru nad spotřebitelským trhem, což se týká článku 7, a pak pravidla pro značku Made in. Jak víte, existují tady rozpory. E, ano, některé jsou opravdu e, hluboké. E, no, já vím, že už mluvím dlouho, ale možná ještě k těm geografickým indikacím pro nezemědělské a nepotravinářské produkty. Tady bychom chtěli předložit eh, legislativní návrh a doufáme, že eh, ta zpráva eh, se tím bude zabývat. Za EKR. Thank you very much, Vicky. Will... Pan Sulík. Děkuji, budou pokračovat slovensky. Vážený pane místo předsedo vlády, pane ministře, dovolte, abych i já vás přivítal ve výboru pro společný trh eh, jménem frakce, ve které zasedám EKR. Slovenská republika eh, poprvé předsedá eh, Evropské unii, což je výborná příležitost pro zviditelnění a, u, a také proto, abychom ukázali, že naše země vnímá Evropskou unii jako společnou šanci pro lepší život kromě solidního, konkrétního, odvážného programu předsednictví máme zde eh, kvalitní personální zastoupení Lajčák, Ševčovič, eh, Korčok, tato jména jsou Brusel známa. Na programu předsednictví oceňuje odvážný postup Slovenské republiky v oblasti uprchlíků, eh, konkrétně je jasné a jednoznačné přihlášení se k ochraně šengenských hranic oblasti zodpovědnosti našeho výboru je to jedna, jednou z priorit našeho předsednictví společný trh. Vyslechli jsme si rozsáhlý výklad k digitálnímu trhu, ale máme co nabídnout také v oblasti energetiky, zejména ve spolupráci s panem komisařem Ševčovičem tato pozitiva jsou bohužel překryta velkým ošklivým stínem, kterým je ministr vnitra. Původně jsem nechtěl vytávat domácí záležitosti na evropské půdě, proto tedy v reakci na vystoupení premiéra Roberta Fica jsem se věnoval výlučně programu předsednictví. Bohužel to nejsou jenom kuloární řeči a otázky typu opravdu je vaším ministrem vnitra člověk, který je eh, vyšetřován svými podřízenými za možné podvody a který v minulosti opakovaně lhal. Eh, no, nejsou to jenom kulární řeči, ale jde také o včerejší vystoupení paní poslankyně Žoly, která jasně označila problém. A sice, že ministr vnitra dostával na osobní účet peníze od člověka vyšetřovaného za daňové podvody. Dostali jsme se do absurdní situace. Eh, pan Paštrňák, který je vyšetřován pro podvody, od kterého ministr vnitra dostal peníze a premiér, bytě, premiér Fico bydlí v bytě pana Paštrnáka, který byl zřejmě postavili za peníze z EPH. Děkuji. Já, já, bych, já bych to rád dokončil. Já myslím, že je to velice... Já chápu, říká paní předsedkyně, ale Mohl byste, prosím, respektovat eh, to, co se je v kompetenci pro společný trh? Prosím, děkuji vám. Takže mm, otázka, pane Pellegrini, vy jako vicepremiér a místo předseda strany Směr, co chcete udělat s tímto? Máme-li v programu předsednictví napsáno, že budeme bojovat proti daňovým únikům. Myslím, že to jsou věci velice vážné, i když možná se to tady paní poslankyni příliš nelíbilo. Děkuji. Thank you. completely understand we're trying. Ano, děkuji. My se skutečně snažíme držet tématu týkajících se společného trhu. A ano, já, já chápu, že je to eh, pro vás žávé téma, ale prostě ne, eh, eh, dobře. Díky vám, pan Kalas. Ano, já se kompetenci přidržím, děkuji. Děkuji vám, pan, pánové ministři. Mám dvě otázky. Kolaborativní ekonomika. Vy jste řekli, že to proběhne 29. září na samitu ministrů pro konkurenceschopnost. My zde máme tedy určité pokyny, ale pokud je členské země nebudou používat, tak nejsou k ničemu. Mohla by předsednictví se zavázat k tomu, že eh, v závěrech rady bude zapsáno, že tyto pokyny mají být eh, uplatňovány členskými zeměmi. Jinak já si myslím, že to nemá smysl. Čili pokud eh, máme tady mít eh, jaksi tu sdílenou ekonomiku, kolaborativní ekonomiku, tak skutečně potřebujeme toto přihlášení se k evropskému přístupu. Druhá otázka, pokud se týče cel, tak my sice máme eh, celní unii a společná pravidla pro vstaňování obchodu, eh, nicméně hm, nemáme pravidla v případě, že dojde k porušení těchto pravidel ze strany některé společnosti, nemáme pravidla, jak toto vyšetřovat a stíhat. Eh, také máme své závazky podle VTO. My jsme dnes schválili pozici eh, k návrhům a sankcí za porušování celních pravidel. Eh, ptám se, eh, zaváže se slovenské předsednictví k konstruktivnímu přístupu k tomuto tématu tak, jak to udělalo italské předsednictví? Děkuji. Děkuji. Ještě tady máme dalších šest přihlášených do debaty. Já bych eh, požádala, aby se každý omezil na dvě minuty, aby eh, ministři měli ještě eh, možnost odpovědět pan Maštálka. Děkuji, paní předsedající, já to zkusím. Zaprvé bych chtěl také popřát našim slovenským přátelům úspěšné předsednictví a ten úspěch bude záviset i na tom, přestože mají vynikající tým, jak rychle se jim podaří zvládnout ty vnitřní nepříjemnosti, který, eh, které se jich teď dotkly. Co se týká eh, toho prvního vystoupení, chtěl bych se zeptat, eh, jaké má Slovensko, slovenské předsednictví plány v oblasti kolaborativní, kolaborativního hospodářství a zda individuální úprava v oblasti kolaborativního hospodářství v jednotlivých členských zemích nespůsobí další fragmentaci v rámci jednotného trhu Evropské unie. A e, další otázka je, jaké slovenské předsednictví má plány ve vztahu k návrhu o pase služeb. Už to tady zaznělo e, od kolegyně, takže je to podobná otázka. A panu Pelegrínu mám čtyři otázky, které se týkají za prvé, co si myslí, že přinese nový e-government plán pro občany a podnikatele Evropské unie a jak bude reagovat slovenské předsednictví, jak slovenské předsednictví vnímá otázku volného toku údajů a jaké jsou další, další kroky v otázce volného pohybu toky, toku údajů, jaké aktivity se dají od předsednictva očekávat v otázce kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Olga Šilneva. Olga Sehnalová. Děkuji za slovo, eh, vážený pane místo předsedo, vážený pane ministře. Já bych vám také chtěla oběma poděkovat za vaše prezentace. Samozřejmě, že vám také přeji eh, úspěšné předsednictví. Těch témat pro spolupráci bude skutečně velmi mnoho. Dovolte mi obecnou poznámku. Já velmi vítám, že mezi vašimi prioritami je posílení důvěry a nastavení spravedlivých pravidel pro spotřebitele bez ohledu na jejich státní příslušnost. E, věřím, že rovný přístup a potírání všech forem diskriminace bude nedílnou součástí pozice vašeho předsednictví nejen k návrhu o geoblockingu, o kterém jste hovořili, ale obecným přístupem k vnitřnímu trhu jako takovému. Jako zpravodajka revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele eh, vítám to, o čem jste hovořil, pane, eh, pane místopředsedo, eh, tedy cíl předsednictví dosáhnout v následujících měsících na radě obecného přístupu tak, aby spotřebitelé mohli co nejdříve využívat efektivnější a užší spolupráce dozorových orgánů. Já budu usilovat o to, aby ani parlament nezůstal pozadu. Věřím také, a mrzí mě, že jste o tom nemluvili, eh, že společného pokroku eh, dosáhneme také v otázce směrnice o Evropském aktu přístupnosti, který má usnadnit přístup ke zboží a službám osobám s postižením a starším osobám obecně. I tento návrh může podstatně přispět ke zvýšení důvěry občanů ve vnitřní trh a evropský projekt jako celek a může to být jeden z příkladů eh, oné pozitivní agendy. Mám ještě dvě takové otázky. Já jsem byla před e, dvěma týdny v Bratislavě e, na mezinárodní konferenci, e, která se týkala potírání nekalých obchodních praktik v potravinářském dodavatelském řetězci. Chtěla bych se zeptat, zda v této oblasti chystáte nějaké konkrétní iniciativy. Konec konců před několika týdny, jak tento výbor, tak celý Evropský parlament přijal jednoznačnou zprávu která usiluje o eh, nastavení férových pravidel v této oblasti. A poslední poznámka, věřím také, že zvednete otázku dvojí kvality značkových výrobků, což je také jedno z témat, které trápí spotřebitele na vnitřním trhu a té důvěry se bezprostředně dotýká. Děkuji vám. Ivan Stefanik. Stefanič, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za prezentaci eh, těchto priorit. Já teď už přejdu do slovenštiny, takže vám děkuji ještě jednou, pane eh, místopředsedo a pane ministře, za to, že jste představili priority slovenského předsednictví. Já myslím, že v té ekonomické oblasti jsou dobře nastavené a oceňuji důraz na klíčové záležitosti, které nás mohou posunout dopředu. Osobně mám na mysli společný digitální trh, na kterém velice pracujeme i v našem výboru IMCO. Oceňuji zejména důraz na zrušení geoblockingu. Proto bych se chtěl pana Pellegriniho zeptat, jak vidíte z časové perspektivy vývoj zrušení geoblokování a kde si myslíte, že by mohla být potenciální rizika, která by mohla ohrozit zrušení geoblokování, protože to já považuji opravdu za klíčové pro vytvoření skutečného společného digitálního trhu. Také se mi líbil váš důraz na zlepšení elektronického obchodování a odstraňování překážek v této souvislosti. Mnoho malých podnikatelů nám říká, že narážejí na překážku v oblasti rozdílné registrace daní, daně eh, z přidané hodnoty v různých zemích. To souvisí s elektronickým obchodováním, takže se chci zeptat, zda i slovenské předsednictví bude adresovat tuto otázku, zda ji budete řešit eh, tedy tu jednotnou registraci k DPH. To si myslím, že by mohlo hodně pomoci rozvoji elektronického obchodování. Děkuji. Paní Grapiny. Děkuji, Vicky. Také já bych eh, chtěla eh, srdečně pozdravit pana vicepremiéra, pana ministra bylo tady řečeno hodně. Děkuji vám za pracovní program i za vaše ambice. Vaši zemi znám, byla jsem tam na dovolené a myslím, že jste oznámili mnoho ambiciozních věcí. Eh, pane vicepremiére, vy jste řekl, eh, že tedy máte čtyři body, udržitelnost migračního a systému, globální angažma a potom ještě další body jak eh, si eh, představujete ten společný azylový a migrační systém. A také náš společný trh hodně závisí na mezinárodních dohodách obchodu. Teď máme TTIP, máme tady Čínu a otázku eh, tržního statutu Číny. Jak se vidíte k tomu? A jak to vypadá prostě s přístupem rady. Rada vypadá často jako ten, kdo blokuje další vývoj. Změní se imič rady za vašeho předsednictví? A pak ještě jedna otázka. Vy jste hovořili o eh, průmyslu, který spotřebovává mnoho energie. Jak tedy se stavíte otázce energetického mixu navrženého Evropskou unii? A jak chcete podporovat malé střední podniky? Domníváte se také, a to jsem navrhla já, jako předsedkyně mezi skupiny pro malé střední podniky, Eh, že bychom měli mít strategii pro internacionalizaci malých a středních podniků. Ehm, budete se tím zabývat v vašem šestí měsících. Ehm, thank you very much. Děkuji, Vicky. Já... Mně se velice líbí ta myšlenka, že bychom zlepšili imič rady. a omlouvám se za tuto vsuvku, ale je to tak. Občas se stěžujeme, že máme ambiciozní plány pro Evropu a pak přijdou ministři do rady a všechno nám to roztrhají ty plány. Vrátí se domů a začnou ze všeho vinit eh, tu ošklivou Evropskou unii, která za to všechno může. A my tím potom samozřejmě trpíme stejně jako občané naše země. A já doufám, že slovenské předsednictví v tomto bude úplně jiné a bude mnohem proevropštější a méně národní. Takže já vám v tomto ohledu přeji hodně úspěchů. A teď k tomu, co jste řekli, pánové. Vy jste říkali, že je důležité šířit o myšlenku jednotného trhu vůči veřejnosti. Ano, komunikace s veřejností, se společností, to si myslím, že je velice důležité a byla bych ráda, kdybyste udělali maximum a já jsem připravená s vámi maximálně spolupracovat na lepší komunikační metodě, jak lépe komunikovat s našimi občany, protože všichni vidíme, co se potom děje. Vicky to ví také velice dobře, že řada britských občanů vůbec nevěděla, eh, o čem hlasuje, když hlasovala o Brexitu. Takže ta komunikace skutečně nefunguje dobře, Evropa nedokáže dobře komunikovat své úspěchy a jednotný trh je přitom nejlepším nástrojem, jak informovat o úspěších Evropské unie a její užitečnosti pro občany i podniky. A vy jste zmiňovali některé záležitosti, konkrétní záležitosti, které jsou velice důležité pro občany, které jsou velice hmatatelné. zvláště pokud dobře fungují, jako je například doručování eh, balíku. Pan Štefanec mluvil o DPH, kde tolik podniků, hlavně malé podniky, se stěžují, že to je příliš komplikované, málo zharmonizované. Nebo roamingové poplatky. Jsem velice ráda, že posledním krokem eh, budou kroky za vašeho předsednictví, ale nesmíte zapomínat na to, že to ještě není hotovo. Eh, není to všechno ještě vyřešeno, protože jsou tady ještě přeshraniční eh, hovory i SMSky, které zůstávají velice drahé. Na to nesmíme zapomínat. Já budu odpovídat za geoblocking v parlamentu, budu k tomu mít zprávu a zmiňoval se už o tom i pan Štefanec, ale já bych doplnila jednu záležitost. Zajímá mě váš názor. Nemyslíte si, že tento dokument je sice ambiciozní, nebo může tak vypadat, ale on vlastně úplně tak ambiciozní není. Když se podíváte na to, kolik spotřebitelů naráží na geoblokování při přístupu k audiovizuálním službám nebo k jinému digitálnímu obsahu, když chtějí získat přístup k tomuto obsahu v jiném státě, tak eh, Nepřipadá vám, že návrh o geoblokování mohl být mnohem širší a že teď je příliš úzký a že je málo ambiciozní. Co si o tom myslíte? Děkuji. I'm going to ask. Já položím poslední otázku. A jako britská poslankyně si budu muset eh, zmínit o tom velkém všude přítomném problému o Brexitu. Pane ministře, pane místopředsedo, já jsem velice ráda, že jste mluvil, mluvili o eh, moderní, inovativní, k firmám přátelské ekonomice. To je přesně vize, kterou Spojené království se vždy snažilo prosazovat. Konkurenceschopná ekonomika, ekonomika, která je schopna obstát v digitální éře, to byla vždy naše snaha. A já vím, že jsou tady hluboké ekonomické vazby mezi Spojeným královstvím a řadou členských států EU, zejména v oblasti eh, dodávek průmyslového zboží a pokud Brexit eh, přinese další překážky pro tyto dodávky, tak si myslím, že to určitě nebude ku prospěchu našeho Eh, hospodářství. Také vím, že inovativní ekonomika potřebuje podnikatele, vědce a tak se bojím, že pokud jim nenabídneme dostatečně vstřícné prostředí, tak nepůjdou jinam v Evropě, ale půjdou jinam ve světě. A už bohužel teď k tomu dochází. A teď moje otázka. Jakým způsobem vidíte průmyslovou spolupráci v oblasti zboží a služeb v tradičním pojetí i digitálním pojetí, fungování firm, a spotřebitelů a vzájemné fungování mezi firmami, mezi Spojeným královstvím a dalšími členskými státy v okamžiku po Brexitu a jakým způsobem bych já a další poslanci, kteří tady ještě budeme za vašeho předsednictví, bychom mohli této diskuzi pomoci. Thank you. Now, you can take as long as you like. A teď je na vás, eh, Pánové, abyste odpověděli na dotazy, kolik času budete potřebovat, tolik máte. For the questions. Děkuji za všechny dotazy a pokud mi dovolíte, budu na ně odpovídat v mé mateřštině, kterým je slovenština. Takže, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod mi dovolte za velice konstruktivní přístup až tedy na jednoho pana poslance. Eh, takže který byl z naší země. Jsem velice rád, že si uvědomujete důležitost těchto moderních témat, toho, že žijeme v digitálním věku a že je důležité, aby poslanci Evropského parlamentu, a já se toho velmi vážím, se věnovali těmto věcem, které jsou často složité a náročné, ale jsou nevyhnutelné pro další rozvoj a pro zaručení konkurenceschopnosti Evropské unie. Ještě mi odpust, chtět eh, odpustit asi jeden komentář. Vy jste hovořili o tom, že je nutné zlepšit eh, pověst rady, ale vlastně i pověst celého projektu Evropské unie mezi evropskými občany. To je nesmírně důležité. A proto tedy dovolte mi jeden komentář. Eh, namísto toho, aby pan poslanec Sulík teď třeba na Facebooku informoval o tom, jaké Eh, místo aby tam hovořil o tom, jak je důležité třeba eh, pracovat na jednotném trhotném trhu, tak komentuje, zda jsme si, pro, zda jsme tedy si, zda jsme si své projevy přečetli nebo nepřečetli, zda jak, jak, jak, jakou Eh, kvalitu má jazyk, kterým jsme ten projev pronesli. Takže to vlastně opravdu nepřispívá k tomu, jakou pak mají eh, pověst poslanci nebo další politici v jednotlivých zemích. Já se omlouvám, ale přesně tak, jak eh, pan poslanec komentoval naše vnitrostátní záležitosti, tak já jsem se k tomu také chtěl vyjádřit, protože takhle přesně se vytváří ten mediální obraz o parlamentu, o komisi a o radě. Ale děkuji tedy všem, kteří eh, přispívají k této diskusi pozitivně a konstruktivně a kteří sem nevnášejí eh, různé své komentáře. To jste mohlo dělat doma, pokud jste chtěl komentovat národní dění na Slovensku a nemusel jste vlastně chodit do Evropského parlamentu. Děkuji za jinak všechny otázky a komentáře. Je jasné a musíme se na tom shodnout, že v oblasti digitální politiky musíme reagovat velmi rychle, protože rozvoj digitálních technologií jde takovým tempem, že nejsme schopni eh, na to regulačně reagovat a připravovat legislativu. Nevíme, kde bude digitální svět za dva, za tři roky. Musíme mít jednu prioritu, hlavní prioritu, a tou je přijímat rychlá rozhodnutí. Nemůžeme vést diskuse, já se omlouvám, že to tak řeknu, ale zda tedy pračku, která má software, je v té kategorii zboží, anebo tedy zda to bude v té kategorii ehm, software, Mm, lidi to vůbec nezajímá. Vůbec potom není eh, poptávka po takových diskusích. A pokud budeme v Evropské unii vést takové diskuse, tak nedojdeme k žádnému výsledku. My musíme lidem přinést eh, rychlé a konkrétní výsledky v oblasti digitální agendy. Nebude to jednoduché, pane, komise, pane poslanče ehm, Švábe. Vy jste řekl, že při vytváření digitálního trhu Eh, se budeme muset zřejmě muset zbavit některých pravomocí, které máme na národní úrovni, a že budeme muset eh, se zbavit těch 28 vnitrostátních řešení, mm, té fragmentizace Samozřejmě musíme najít rovno, dobrou rovnováhu, kde ještě budou vnitrostátní orgány a kde chceme odevzdat pravomoci na evropskou úroveň, ale uvědomme si, že nemůžeme jen konstatovat to, že Evropská unie je oproti USA a Asii pozadu v digitálních technologiích. To je právě tím, že máme těch 28 fragmentovaných trhů. E, každý má jinou regulaci. A proto si musíme otevřeně říci, často je to tak, že inovativní myšlenky a nápady které často mají původ v Evropě a které jsou výstupem našich vědců a našich výzkumníků, se eh, do praxe zavádějí v USA nebo v Asii, protože je to mnohem jednodušší, než tyto myšlenky a inovátorské myšlenky realizovat zde v EU. A to jsou myšlenky, s nimiž se budeme muset vypořádat. Když hovoříme eh, o ehm, kybernetické bezpečnosti, e-governmentu a akčním plánu, takže nejprve začnu kybernetickou bezpečností. To musí být naše absolutní priorita, protože pokud chceme posouvat život našich občanů do digitálního světa, pokud chceme poskytovat stále více digitálních služeb, máme také povinnost mm, budovat důvěru občanů. Občané musí těmto digitálním službám důvěřovat. Musí být schopni věřit tomu, že nebudou eh, zneužité jejich osobní údaje, nebo že nedojde třeba ke krádeži nebo zneužití jejich identity. A proto je právě kyberbezpečnost jedna z těch hlavních priorit. Je to vlastně ochrana takzvaného čtvrtého prostoru. Nejde pouze o ochranu bezpečnosti země, té fyzické země, toho prostoru, ale i tohoto digitálního prostoru. A musíme zde skutečně mluvit o tom, jak chránit údaje, které se schromažďují, jak mají být ty eh, údaje skladovány, jak je důležité, nebo jak se má zaručit, že nedojde ke zneužití těchto údajů. A my bychom rádi nakonec vytvořili závěry rady na toto téma ehm, volný tok údajů, to je také vlastně taková nová mm, svoboda, máme volný pohyb zboží, eh, výrobků, lidí, služeb, takže musíme teď hovořit i o volném pohybu údajů, který nás zkrátka čeká, zejména pokud jde k rozvoji internetu věcí, mm, takových těch různých propojených eh, automobilů a tak dále. Takže najednou bude zde, budou zde ta velkoobjemová data, která musí mít možnost volného pohybu v eh, evropském prostoru. Eh, pan poslanec Maštálka se ptal na elektronickou veřejnou zprávu e-government. Je důležité, aby všechny země členské unie mm, e, měly tyto moderní možnosti e, elektronické zprávy, aby jak země tak eh, aby eh, a větší orgány měly tyto možnosti, abyste také bylo to pravidlo, že všechny údaje stačí poskytnout pouze jednou, jedenkrát a dost. Protože pokud na jedné straně garantujeme možnost volného pohybu osob, musí tam být možné i z jakéhokoliv místa v Evropě vyřídit eh, tu příslušnou agendu administrativní, kterou si potřebujete vyřídit. A doufám, že právě i v těch závěrech rady budou konkrétní doporučení pro jednotlivé země, aby tam nebyly tak obrovské rozdíly v poskytování těchto digitálních služeb eh, v jednotlivých zemích. Když se ptáme, jak eh, nebo zda vůbec přistupovat k některým věcem po eh, výsledcích britského referenda, tak já nejprve chci říci, že respektuji rozhodnutí Eh, obyvatelů Velké Británie ten výsledek, který máme před sebou, musíme respektovat. Zároveň nemůžeme polevit ve svém úsilí a musíme nadále pokračovat. Zatím ještě nebyl aktivován článek 50, proto musíme i nadále všech mm, diskutovat v rámci té 28. A teprve, až bude jasné, že Velká Británie požádá o vystoupení z Evropské unie, tak budeme moci k tomu přijmout nějaké konkrétní závěry. Ale já se domnívám, že Ehm, možná to, nebo navzdory tomu referendu musíme pokračovat a musíme stále více ještě předkládat našim občanům informace o těch pozitivech, které plynou z členství v Evropské unii, abychom zamezili případným dalším takovým podobným tendencím. Ehm, někteří politici, zejména v rámci z toho svého vnitrostanického boje nebo v rámci mm, boje pro o ty své domácí pozice, zneužívají tyto možnosti na té domácí půdě. Dále otázka na geoblocking. To je taková jedna velmi konkrétní věc. Odstranění geoblockingu by mělo vést ke zvýšení reálného potenciálu elektronického obchodu. Hmm, můžeme diskutovat o tom, zda ten plán je dostatečně ambiciozní či nikoli. Na jedné straně chceme co největším způsobem zkvalitnit eh, služby pro naše zákazníky, ale na druhé straně musíme garantovat i přiměřenou ochranu pro malé a střední podniky. To je mm, otázka do diskuse. Myslím si, že musíme mít na stole první konkrétní návrh, který bude výsledek, eh, výsledkem všeobecné dohody. A pak můžeme o tom eh, textu nebo o, té, o tom návrhu hovořit, zda ho ještě je možné vylepšit či nikoli. Je pravda, že v oblasti digitálních technologií a jednotného digitálního trhu bychom měli být razantnější, měli bychom mnoho věcí vynucovat a nemělo by to být ponecháno v tom dobrovolném režimu, e, poněvadž někdy je důležité učinit první krok, abychom nevytvářeli pouze poptávku, ale abychom vlastně i některé poskytování některých těch služeb e, vlastně vynucovali. Ale to je i na nás, nebo na vás. Já jsem ještě chtěla říct si nakonec, že, jsem, že si velice vážím poslanců Evropského parlamentu. Já sám jsem byl několikrát zvolen do slovenského parlamentu. Chci říct, že vy, kteří máte mandát evropských občanů, jste zde o toho, abyste zastupovali názory evropčanů. Jsem proto i rád, že Evropský parlament má v dnešní době důležitější úlohu, než jak tomu bylo v minulosti. Uh, Rovněž počítám s tím, že řešení budeme hledat společně. Nechceme vytvářet nějaká napětí mezi komisí, radou a parlamentem. Všichni jsme Evropani, všichni jsme členové Evropské unie tohoto velkolepého projektu. A je důležité, aby všechny tři evropské orgány hledaly vždy ten nejlepší kompromis, abychom zlepšovali a zkvalitňovali život občanů Evropské unie. Minister. Děkuji pěkně. Děkuji všem poslancům a poslankyním za otázky. Několikrát zde zazněly podobné oblasti a já tedy ty otázky trošku združím, eh, přičemž eh, budu také odkazovat na eh, jména poslanců, kteří se ptali. Ještě ex poste vyjádřím k panu poslanci Sulikovi, který do této debaty zcela zbytečně vnesl nevraživost, všem tupost a jednoduchost eh, myš, smýšlení byla symptom vaší politiky na Slovensku, pane poslanče. Eh, takže jste se odebral do Bruselu, abyste u nás ne, nepřekážel. Eh, takže pokud byste blokovali volby generálního prokurátora na Slovensku s lidmi, kteří v té kauze jsou zapleteni, my se zde chceme vydat evropským tématům a nikoli vám. Já se omlouvám, že jsem musel zareagovat tímto způsobem, ale myslím, že eh, ta důvěra v evropský projekt je v rukou nás všech a eh, myslím, že je tady třeba vyřešit ještě mnoho věcí, aby eh, nám skutečně občané důvěřovali. K otázkám poslanců pan V. a, Šváb a Maštálka se ptali na pas služeb. My očekáváme návrh komise do konce roku a urgujeme komisi, aby ten návrh eh, byl předložen co nejdříve, abychom mohli začít debaty ještě za našeho předsednictví. Jde totiž o důležitou věc, která může opravdu usnadnit volný pohyb služeb. Je to podle nás klíčový návrh strategie společného trhu a důležitost tohoto návrhu byla zdůrazněna i na červencové Evropské radě. A my si myslíme, že tato rada eh, dala podnět k co nejrychlejšímu zahájení toho rokování. Všem, jak říkám, mandát je v rukou komise a musíme na ten eh, návrh počkat. Pan Dante, pan Maštálka a eh, paní Kalas se ptali také na kolaborativní ekonomiku. Eh, Slovenská, slovenské předsednictví chce o tomto debatovat na radě eh, v září a bude se debatovat o eh, vnitřních a eh, národních a celoevropských problémech. Součástí by měla být názorová výměna mezi členskými zeměmi a pro nás je důležité, abychom vytvořili podmínky pro růst nových biznisových modelů a přilákali také talenty ze světa, stali se světovým lídrem. Eh, naše předsednictví bude usilovat o objasňování této agendy představitelům členským státům a chceme je motivovat k otevřené a moderní regulaci. Velmi očekáváme iniciativní zprávy IMCO pro kolaborativní ekonomiku. Věříme, že takto eh, bude obohacena debata o fenoménu kolaborativní ekonomiky. Pani poslankyňa Grapiny dala od... Pani poslankyně Grapiny zaslala dotaz ke středním a malým podnikům a zároveň otázku k eh, udělení do tržní ekonomiky Číně a další otázka energetický mix. Co se týče malých a středních podniků, ačkoliv dnes nemáme legislativní návrh na malé a střední podnikání, bude se slovenské předsednictví eh, malým a středním podnikům věnovat, poněvadž je to 64 veškerých podnikatelských subjektů na Slovensku. Proto usilujeme o to, aby naše politika eh, směřovala k jejich integraci do vnitřního trhu, a budeme se snažit zlepšovat eh, podnikatelské prostředí v Evropské unii i v rámci Slovenska. Eh, no, jsme aktivní v tomto, chceme být a 23. 25. listopadu uspořádáme konferenci v Bratislavě. To bude pod titulem SMI Assembly a mm, jste všichni zváním pokud se týče eh, Číny a statutu tržní ekonomiky, tak to určitě bude dominantním tématem v obchodní politice. Já jsem předtím byl na eh, výboru pro mezinárodní obchod, eh, kde se také zajímali poslanci o toto téma. Domnívám se ale, že to bude rozhodnutí ani ne tak eh, Rady pro obchod, ale spíše rozhodnutí světových a evropských lídrů. Je to totiž otázka vysoce politická a domnívám se, že i evropští lídři se v průběhu září a října budou vyjadřovat. Samozřejmě očekáváme ještě informaci a stanovisko od komisy. Ovšem neočekáváme, že eh, rozhodnutí by se přijímalo na úrovni ministrů obchodu, ale spíše na úrovni politických lídrů. Co se týče eh, energetického mixu, mixu, jsem rád, že každá země i v Evropské unii má právo na svůj vlastní energetický mix a může takto reflektovat eh, svá specifika a veřejné mínění které samozřejmě existuje a ovlivňuje politické systémy. Eh, u nás třeba máme 54 energie z jádra, 20 eh, je zelená energetika, obnovitelné zdroje a zbytek jsou tepelné elektrárny, případně plyn. Myslíme si, že každá země má právo, tak jak to bylo diskutováno na včerejší radě ministrů energetiky v Bratislavě, eh, každá země má právo na svůj energetický mix. Další otázky. Pan poslanec Dante se ptal na balík bezpečnost výrobků. v rámci tohoto balíčku vnímáme, že zde se ženské země nezhodují a názory jsou hluboce a trvalé rozdělené. Takže zatímco debata během holandského předsednictví nepřinesla žádný výsledek, nevidím možnost, jak bychom v aktuální situaci mohli nějak pokročit. A myslím, že ani komise v této situaci asi nebude schopna předložit nový návrh. Paní poslankyně Sehnalová se ptala na revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele slovenské předsednictví chce navázat na práci holandských kolegů. A návrh, který zde máme, je velmi důležitý, poněvadž spolu s návrhy o geoblockingu a e, dodržování zásilek, to vnímáme jako jeden valíček, který musí být rychle přijat, což ovšem neznamená, že by neměla tomu předcházet kvalitní a hluboká debata. Budeme se snažit dosáhnout shody v radě, tak aby Eh, malcké předsednictví mohlo tedy tuto agendu eh, už eh, uzavřít nebo dotáhnout do té míry, aby bylo možno začít jednání s parlamentem. Poslední věc, Brexit. Paní předsedkyně se ptala na Brexit. Já osobně si myslím, že je to prostě tak, že dokud nedojde k eh, invokování článku 50, eh, není možné řešit otevřené otázky. Eh, jste stále členy Evropské unie a dokud nezahájíte jednání s EU o vystoupení, jsou veškeré spekulace a diskuse na to téma zbytečné. Já myslím, že to, ten případný vystupovací proces také eh, potrvá eh, podle mě 6 let. To nevím, jestli to bude tak nebo jinak, ale to je tak nějak asi to trvá. Děkuji vám za otázky a přeji eh, příjemný zbytek dne. Thank you. Všetkým jsme odpovedali. Meeting starts again at 3 o'clock. Eh, budeme pokračovat v 15 hodin.